Dobbiamo cominciare perché il tempo è breve. Dobrý den, začneme, protože nemáme času na zbyt. Prosím, usaďte se. Allora, darei subito la parola. Děkuji, já bych opravdu rád i hned zač, začal a udělil bych slovo rovnou panu profesorovi Weilerovi, který je ředitelem střediska Žána Monet pro mezinárodní hospodářské právo. A dále bude hovořit také Matěj Kum a další řečníci. Děkuji mnohokrát, že jste přišli mezi nás. Prosím, usaďte se zde vepředu za předsednickým stolem. Je zde pan profesor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 Nejdříve ještě jednou chci vám poděkovat, že jste přišli mezi nás. Já jsem vás již představil, takže nyní si velice rádi vyslechneme vaše příspěvky. Prosím, dodržujte čas 15 minut, který máte k dispozici. Děkuji, pane předsedo. Celkové téma je vztah mezi jednotlivci a unii. Koncept legitimity je velmi důležitý, velmi často se zaměňuje s popularitou, ale v okamžicích krize je to právě naopak. A v dobách krize je potřeba přijímat nepopulární opatření, je potřeba přijímat opatření, se kterými velmi často občané nesouhlasí, a nepodporují je, alespoň v tu chvíli, kdy jsou přijímány. A v dobách krize legitimita eh, vlády se velmi sleduje, protože eh, když eh, máte velkou legitimitu, tak potom můžete přijímat i nepopulární opatření. Když máte finanční zdroje, tak můžete přijímat i nepopulární opatření a přesto eh, budete, budou legitimní. Eh, ovšem finanční prostředky Evropské unie jsou vyčerpané, jsou na nule a to brání Evropské unii, aby přijímala rozhodné kroky v krizi. Ale není tady přitom eh, jiná alternativa, než vycházet ze zdrojů legitimity členských států. Ale pokud ve střednědobém a dlouhodobém hledisku eh, tady budou problémy, tak je důležité se do těchto věcí pustit. Musíme si položit otázku, proč říkám, že legitimita Evropské unie je vyčerpána. Proč eh, Evropa nemá tuto legitimitu, kterou mají národní země eh, i v dobách krize. Politologové hovoří o třech typech legitimity. Vstupní legitimita, to je to, čemu říkáme demokracie, a výstupní legitimita. Eh, je to tak, že když máte úspěch, tak výsledky vlastně ospravedlní to, co děláte přinesou vám legitimitu. A potom je tady ještě třetí typ, kterému se někdy říká politické mesiářství. A já bych tady chtěl velmi stručně vysvětlit, eh, proč eh, ta situace je taková, jaká je. A nejvíce bych se potom zdržel u otázky demokracie. Po desetiletí komise někdy otevřeně a někdy skrytě eh, jednala tak, že vlastně legitimita byly výsledky. Vždy, když bylo možné prokázat výsledky, tak eh, zde byla i legitimita. Nejlepší způsob, jak ospravedlnit válku, je i vyhrát. Eh, například v Šumanově prohlášení, tam se hovoří o de facto solidaritě a legitimita je zaručena tím, že byly dosaženy výsledky. Tak je to vždy v dobách hluboké krize, jako v současnosti, se ovšem na tyto věci nemůžete spoléhat. Nevadí, jestli uh, krize je způsobena Evropskou unii, jestli je to její vinou, jestli je to Evropským parlamentem nebo eh, komisí způsobeno, tak to, eh, to je vlastně nedůležité. Důležité je, jak to v ní mají občané. Eh, důležité je, jak Evropská unie Tady oni to vnímají tak, že Evropská unie eh, ty věci nedělá správně. Je jedno, jak to je ve skutečnosti, ale důležité je, že takto se to vnímá. Je to patrné z průzkumu mínění. A tady je tedy e, zřejmé, že ta legitimita dodávaná výsledky zde eh, chybí. Pokud se vrátíme do minulosti, e, tak eh, na začátku tady byla velká, velký deficit eh, de, demokracie. Evropský parlament nebyl vnímán jako skutečně působící orgán eh, a běžný způsob, nebo tehdy to bylo tak, že to byl počátek celého toho procesu, nebyly žádné výsledky, ale přesto to bylo velmi legitimní, protože zatím celém, celý, celým stál sen, sen o tom, že místo války bude mír a že e, se překonají hrůzy minulosti a budoucnost bude mnohem příznivější, pokud jde o hospodářskou stránku a i mezilidské vztahy. A byl to velice poutavý sen a proto e, to nazýváme politické mesiářství. Bylo jedno, jestli e, ty postupy odpovídaly naše, um, našim obvyklým představám demokracie. Ale byl tady tento sen, ve jménu kterého bylo možné toho dosáhnout mnoho a lidé byli ochotni přistoupit na oběti a na to, co Evropská unie dělá, protože zde byl tento sen, ale to nemůže přetrvat. Politické mesiářství časem vždy stroskotá a to ze dvou důvodů. Pokud je zde úspěch, tak eh, to skolabuje, protože jakmile sen uskutečníte, tak už nemáte oč usilovat. A dále uskutečnění, uskutečnění sen většinou nikdy není tak eh, pěkný jako eh, sen. Manželství není nikdy tak růžové jako líbánky. Když se dostanete do země zaslíbené, tak je přesto odlišná od snu o zemi zaslíbené. Pokud eh, srovnáte 800 slov Šumanovy deklarace eh, se 130 eh, tisíci slovy Lisabonské smlouvy, tak tam vidíte, jaký je rozdíl mezi snem a skutečností. Je tedy velice obtížné obhájit nebo udržet dlouhodobě tento, toto politické mesiářství. Evropská unie zažila obrovský úspěch v tom, jak dosahovala své cíle, eh, své architektury. Pamatuje si eh, na eh, zástupce Německa, když vystoupil v televizi a přesvědčoval francouzské občany, aby hlasovali a každý, kdo se sledoval tento pořad, věděl, o čem se tady hovoří. Hovořilo se o úspěchu projektu Evropy. A teď je třeba nebo je to problematické přijít s nějakou novou vizí, s novou formou politického mesiářství, eh, takového, eh, který by opravdu eh, vzbudil představivost a motivoval. V tuto chvíli se tady hovoří o záchranu eura a vypadá to jako hořká pilulka, kterou budeme muset spolknout a nevypadá to jako růžová budoucnost. Není to tady prezentováno jako uchvatný eh, sen, eh, takže tady není vlastně nic, co by nahradilo to politické mesiářství, eh, které bylo motorem Evropské unie po mnoho let. What? A demokracie. příslušnost. Kolega před pár lety řekl, že nejde o politický, eh, nejde o demokratický deficit, ale o politický deficit. Demokracie bez politiky není demokracií a my prostě nemáme k dispozici tento typ demokracie, kde by se ty preference přetavily do politika, do postupů. Proto nás nepřekvapí, to, že i když Evropský parlament má více pravomocí, tak mm, se lidé k urnám nehrnou, protože si říkají, jaký to bude mít dopad, jaký to bude rozdíl, pokud budeme či nebudeme hlasovat. Je, je to úplně jedno. A druhá záležitost, pane předsedo, je určitá pocit zodpovědnosti. Eh, Britové říkají prostě ty mm, pacholky musíte odstranit. Nelíbí se nám Sarkozy, tak odstraníme zvolíme Holanda a pokud se nám nebude líbit po pěti či sedmi letech tohoto, toho, tohoto mm, darebáka, mm, vyhodíme z kola, zbavíme se ho. Jde, jde, jde o to, že se mi nelíbí, jakým způsobem tito lidé řídí danou zemi. To je ovšem typ demokracie, kterou, kterou žijeme podstatě v každé naší zemi, v každé evropské eh, eh, zemi máme, urči, máme tuto možnosti, čili máme zprávu a řízení, ovšem nemáme vládu. Teoretické možnosti Evropského parlamentu rozpustit eh, komisi v podstatě nic nezmění, protože vládu nezměníte tímto způsobem vládu v Evropské unii, protože zpráva a řízení Evropské eh, unie je tak komplikovaná, je zde komise, dva hm, prezidenti, rada ministrů, Evropský parlament a tak dále. Já pouze říkám fakta. V občanském kalendáři Evropské rovněž politická zodpovědnost v Evropské unii. Můžete mi říci jeden jediný případ v historii od roku 79 a samozřejmě můžeme se podívat ještě dále, hlouběji do minulosti, kdy došlo k nějakému politickému selhání a někdo za to opravdu zaplatil politickou daň, že by nebylo zvoleno opětovně a tak dále. Pro poslance Evropského parlamentu to neplatí, neplatí to ani pro komisaře a jistě ani pro členy rady, protože ty fungují v národním kontextu. Ovšem došlo ke selhání. Lisabonská agenda. To nebyl nějaký obrovský úspěch, nebo kodanský summit o klimatu, obrovské fiasko. Kdo za to zaplatil politickou daň? Čili nejenom, že se nemůžete těch darebáků zbavit strukturálním způsobem, v podstatě ani zde neexistuje nějaká rozsáhlá politická odpovědnost. Proto nás nepřekvapí, že když tyto dva základní principy, politická reprezentace, to znamená moje preference se přetaví v politiku a politická zodpovědnost, pokud se nám nelíbí to, co se děje, můžeme dareváky vyhodit, můžeme se jich zbavit a pohnat je k politické zodpovědnosti. Pokud tyto dva principy nefungují, tak nás asi nepřekvapí, že občané se nám obrací zády a říkají, prostě není to, co jim bylo slíbeno. A hledají jiné způsoby, jak prosadit své zájmy v EU. Tím vysvětlíme paradox, kterým jsem zahájil. Já nevím, mám ještě můj projev, mám ještě čas, nebo pane předsedo, pokud chcete, mohu ukončit svůj příspěvek zde. V tom případě ještě pár věcí. odcizení našich lidí. Když parlament má pravomoce, naši lidé mají možnost volit, tak se nám otáčí zády. V některých členských státech je to méně než 30% účast na těchto volbách. Cest, celkově um, účast nižší než 50% by byla v podstatě ještě nižší, pokud by aspoň v některých zemích toto hlasování, to, tato účast na volbách nebyla povinna. Čili je demokracie bez lidí. To je jeden aspekt. Ovšem další aspekt, který je neméně důležitý, když hovoříme o demokracii, demoskraci je to, je, z čeho, všeho se stává toto slovo, čili vláda lidu. Lidem pro lid. Jeden z dalších neúspěchů, například v rámci evropského občanství, je to, že se nám nepovedlo vytvořit ten silný pocit demos v rámci demokracie. V posledních 15 letech, když se psalo o tom, že zde není dostatek to je účasti lidu, že to je nedostatek demokracie, to je problém, protože potřebujete lid, abyste udrželi demokracii. V podstatě to byla taková akademická diskuze. Řecké slovo se nám líbilo, no demos, no, žádný demo, žádná demokracie. Když jsem to napsal před 15 lety, tak mm, tímto slově bylo pohrdáno. Ptali se mě, o čem tom hovořím. Ovšem nyní vidíme jasnou manifestaci, projev tohoto problému. Dovolte, abych to vysvětlil. My víme, že potřebujeme určitou fiskální unii, že to by vyřešilo problém eura, když bylo euro zamedeno, já si to pamatuji, kolegové říkali, co uděláme s tím asymetrickým šokem, pokud nebudeme mít mechanismus um, převodu finančních prostředků z, z Kalifornie na jiné pobřeží nebo z Řecka do Německa. Potřebujeme fiskální unii, když chceme být monetární, měnovou unii, to je jasné. Čili potřebujeme určitou fiskální unii. Je zde několik možností, jak toho dosáhnout. Dámy a pánové, pane předsedo, je zde ovšem i sociální dimenze so, mm, fiskální unie a tato sociální dimenze je propojena s tím, o čem hovoříme. Demos, demokracie. Jeden příklad. Hovořil jsem o Spojených státech. Texas řekněme, se potýká s fiskálními problémy. V 90. letech to, to byly um, úvěry, hypotéky, stát bankrotoval a tak dále. Proběhla obrovská diskuze, zda je zájem pomoci finančně nebo ne. Pomoci New Yorku, nepomoci New Yorku. To rozpráva, kterou vedeme i my. Pomůžeme Portugalsku, Řecku, Španělsku a tak dále. Co bylo zajímavé v této kteří tvrdili, neposkytnout um, finanční pomoc, to znamená musí nést tuto odpovědnost, byl to morální hazard a tak dále. Druhý tábor řekl, když jim nepomůžeme, tak ekonomické a sociální náklady s tím spojené budou ještě vyšší. Nikdo ovšem neřekl, proč my v Kalifornii máme pomáhat lidem z Texasu. Ne, protože to jsou američani, jedni i druzí. Finance, které k tomu byly použity, byly federální prostředky, prostředky Spojených států řekli, tam lidé neříkají, proč my z Texasu máme finančně pomáhat New Yorku. Ano, to možná slyšíte, ovšem nikdo by neřekl, proč my z Massachusetts máme mm, Louisianě či západní Virginii pomáhat finančně. No demos, teda neexistence demos, neexistence demokracie. To my vidíme, protože z Německa, z Finska, z Holandska lidé říkají prostě ne, proč pomáhat řeku solidaritu s, těmi, s tímto lidem. Čili ta neschopnost udržet podporu lidu, to, co bylo akademickým principem, se nám vrací jako bumerang. Neměli jsme, nemáme my víme, jaké řešení by mělo být pro problematiku eura, ovšem je zde rezistence, odpor členských států protože nejsme schopni uvažovat o sobě jakožto o evropském lidu. Jsme prostě holanděni, jsme finové, jsme Němci a tamto jsou všechno Italové, eh, Řekové, Portugalci a se o sebe postarají sami. Děkuji. Grazie na sua analisi. Eh, realista, bisogna trovare sistemi. Děkuji mnohokrát. A nyní bude mít slovo pan profesor Matias Kum je v současné době profesorem v New Yorku, vyučoval na nejdůležitějších univerzitách po celém světě a je členem redakčního výboru mnoha vědeckých publikacích. Prosím, pane Kume, máte slovo. Now I beg your indulgence to... Eh, chtěl bych požádat abyste byli se mnou trpěliví, protože ten úkol, který mám, je téměř nemožný. Mám asi 12 nebo 15 minut na to, abych tady komplexně argumentoval a následuji přes, po kolegovi. A to je opravdu velice obtížné hovořit po něm přesvědčivě, ale budu se samozřejmě snažit ze všech sil. Uh Mám v podstatě dvě takové hlavní tvrzení, které chci argumentovat. Obě dvě eh, ty hypotézy nejsou zcela originální. Za prvé, Evropská unie opravdu potřebuje se vlastní zdroje a druhá hypotéza, Evropské parlamentní volby by eh, měly být volbami pro opravdový Evrop, do opravdového Evropského parlamentu. Obě dvě tyto myšlenky naleznete také v tom podkladovém dokumentu eh, pana Madurela, který tady byl rozdán, takže to jste všechno viděli, ale já bych tady chtěl argumentovat velice specificky, proč je důležité, aby se tyto věci děly proč eh, to tady zatím tak nebylo a jak to vše souvisí eh, se současnou krizí eura. Zaměřme se na mm, tedy krizi eura. Co je to vlastně konkrétně za krizi? Co se zatím skrývá? Máme tady Evropskou měnovou unii, ale nemáme fiskální unii a v tom je problém. Je tady také problém asymetrických šoků. Je to problém, který nemůže být takto efektivně řešen. Ti, eh, kteří eh, připravovali Maastrichtskou smlouvu, ty by na to řekli, vytvořili jsme podmínky, aby eh, takový asymetrický šok nemohl vzniknout, ale mýlili se. Proč se mýlili? Asymetrické šoky nejsou přírodní události jako bouře nebo meteority které narazí eh, do země, ale eh, jde tady o to, že lidé nedodržují předpisy, nechovají se podle nich. Co se tedy nepovedlo? Jedna z věcí, která nezafungovala, je, že několik členských států eh, hýřili, vydávali peníze a nedodrželi disciplínu zakotvenou v Maastrichtské smlouvě. To je tento problém. Je to příliš hýřivé vynakládání peněz členských států, kteří využívali levné úvěry a potom neustále utráceli a utráceli a tím vytvářeli problémy i pro jiné členské státy eurozóny. Potom je tady eh, jedna pravdivá věc a to, že mnoho členských států nesplnilo pravidla, která se týkají fiskální zodpovědnosti podle Maastrichtské smlouvy. Já si myslím, že tady 23 eh, postupů řízení pro porušení eh, pravidel tedy s 23 členskými státy kvůli nadměrnému schodku. Ale eh, jak je to tady s tou krizí? Mezi těmi, eh, kteří eh, příliš utráceli, to bylo také Německo a Francie a třeba Irsko a Španělsko byly velmi často nebo po dlouhou dobu považovány za velmi příkladné státy. Utrácení vám ovšem tady nepomáhá, to jsme se naučili z krize, takže jak to tedy je? Tady je potřeba sledovat jeden hlavní důvod, proč k tomu celému došlo. Transfer, a to je transfer peněz z veřejného sektoru do soukromého sektoru, do finančního sektoru a konkrétně do bank. A tady je jedno číslo, které bych tady eh, mohl během mého 15-minutového příspěvku říci od eh, Eh, října 2009 do eh, roku 2011 tady eh, komise utratila 4 až 45 miliard euro ve prospěch finančního sektoru, což je asi 34 evropského HDP a představuje to asi šestinásobek kapitálových rezerv eh, členských států pro ESM. Takže to jsou opravdu obrovské částky. Představte si 33 eh, eh, rozpočtu Evropské unie na záchranu dluhu. Tedy Řecko by nebylo problém, by tedy bylo problém i tak, ale všechny ostatní členské státy by žádný problém neměly. Takže toto krize je krize regulace soukromého sektoru, bankovního, finančního, tak, aby problémy v tomto eh, sektoru nevytvářely eh, přílišné eh, závazky pro evropské občany. A nyní fiskální unie a vlastní zdroje Evropské unie. Oč tady jde? Pokud si myslíte, že tato krize především vychází z bankovního systému a z finanční regulace, z regulace finančního sektoru, tak eh, je asi eh, pravděpodobné, že velkou zodpovědnost za selhání mohlo být eh, vlastně podchyceno na začátku Evropskou unii. A Totiž bez, ovšem bez měnové unie a bez volného pohybu kapitálu, tak by ta krize nenabrala takových rozměrů, jakých nabrala. A za druhé, pokud nějaký e, členský stát začne zachraňovat banky ve své země, a tady Španělsko utrácí miliardy, e, tak e, vždy zachraňuje také evropský finanční systém, protože kdyby to neudělali, tak by to mělo velký vliv na ostatní hlavní banky v ostatních členských státech. Takže je to tady taková spoluzodpovědnost. A z normativního pohledu tento typ zadluženosti od počátku e, měl být vnímán, tyto dluhy měly být vnímány jako celoevropské dluhy a Evropa je měla řešit. Protože E, to vlastně není dobré, když se toto zpočátku vnímalo odděleně v rámci jednotlivých členských e, států. Pokud si myslíte, že to je bankovní systém, e, který tedy kde je to jádro toho problému, a když si myslíte, že je dobré tady utrácet peníze na řešení, tak potom by se dalo říci, že to by měly přece řešit v první řadě státy. Je to jejich záležitost. A teprve jako poslední řešení a pouze za velmi přísných podmínek by eh, tady měla být ochota k solidaritě a k převodu peněz z jedné země do druhé. Ale pokud hovoříme o situaci, kdy od samého počátku eh, jsme měli toto vnímat jako eh, skutečně evropský problém, evropskou krizi, se kterou souvisí evropské riziko pro evropský finanční trh, který je řízen evropskými pravidly, tak potom jsme si měli od počátku uvědomit, že to máme financovat jakožto evropští občané, všichni. A potom ten problém, který tady teď máme, také v souvislosti s ESM, ty mechanismy, které tady existují, jsou v podstatě Eh, státní mechanismy. A Josef Weiler tady hovořil o jedné věci, na kterou bych chtěl navázat, a to je eh, to, co říkal o fiskální unii a demos. Ovšem já bych vám řekl jiný příběh. Eh, pří, není to příběh o USA, o tom, zda tedy z daňových příjmů pomáhat, ale toto je příběh, který je z Německa. A já vám řeknu jak to celé probíhá. Německá vláda vybírá daně, většina z nich směřuje do federální vlády na eh, federální politiky, ale část z toho jde také jednotlivým spolkovým zemím a Tyto peníze, poté co jsou přiděleny spolkovým zemím, částečně jsou opět, eh, nebo se přesouvají eh, naplnění různých potřeb těchto zemí. Takže částečně tyto finanční prostředky z těch federálních peněz se dostávají na tuto úroveň. A v Německu tam se vůbec nediskuje o tom, zda ty federální prostředky eh, kolik z toho se dává do, směřuje do Bavorska, aby se tedy uh, tam uh, eh, vynakládaly peníze na bavorské potřeby a a tak dále. Ale když, pokud jde tedy eh, o finanční vyrovnání, tak eh, to nikdo nesleduje, kolik z Berlína jde do Švábska a tak dále. Takže, pardon, pokud jde tedy o tyto peníze, tak tam se o tom diskutuje. A je to vždy velmi žhavá politická diskuze o tom, jakou zodpovědnost tedy, eh, která země má, která spolková země. Takže to, zda proběhne tento typ diskuze, to závisí na mechanismu pro přerozdělení těch peněz. Ten mechanismus potom vyvolává ten či onen typ diskuze protože eh, v podstatě je to stejné, jsou tady němečtí občané, kteří mezi sebou přerozdělují peníze, ale tím, že se vybere jeden mechanismus spíše než jiný, tak tím se vyvolává eh, odpor eh, a nesouhlas se solidaritou. A vlastně se nevytvoří ta společná společný pocit sounáležitosti. Pokud by Evropská unie vytvořila své vlastní zdroje a nevybírala by peníze od členských států, tak bychom nehovořili eh, o eh, unii transferu, ale hovořili bychom o evropských občanech a eh, nebo nějakých podnicích kdo, nebo o bankách, ale hovořili bychom o ekonomické spravedlnosti v Evropské unii. Nebylo by to vnímáno a koncipováno jako transfer peněz od jednoho státu k jinému, protože to podkopává solidaritu, vytváří se tam národní identita a odpor k nějakému přesunu peněz, ale kdybychom to eh, udělali obráceně, kdybychom tady měli evropské prostředky, tak by celá ta povaha té diskuse byla jiná eh, a i přístup občanů by byl jiný a pocit solidarity by byl jiný. Takže to je jedna věc. A druhá věc se týká toho, jak eh, z evropských voleb udělat skutečné volby do, evropského, do skutečného evropského parlamentu. Nejprve, eh, jak bychom to mohli udělat, proč je to důležité, a potom bych pohovořil o tom, eh, proč je to tady dobrý nápad a nebo proč ne. Je tady, eh, je to tady tak, že každá ze stran, ze skupin by si stanovila své kandidáty na předsedu komise, svého kandidáta, a ten by eh, potom šel do volební kampaně eh, šli by do té kampaně s tímto svým kandidátem na předsedu komise. A potom by se eh, označili eh, třeba ministři a další, eh, kteří by vlastně byli jakýmsi kabinetem a ti by vystupovali v té kampani ve všech tedy členských státech ve spojení s těmi národními stranami samozřejmě. A každý by vystupoval s jiným programem, se, svým, se svou konkrétní politikou a svými kandidáty. Kdyby tady byla takováto kampaň a takováto dohoda eh, o této skutečné politické kampani mezi stranami, tak potom si myslím, že je velice pravděpodobné, že reakce voličů by byla zcela odlišná, než eh, byla účast na volbách dosud. Proč je to tak důležité? Eh, jeden jev, který je stále patrnější eh, během krize než předtím, je, že Evropská unie a to, co z ní přichází, to vypadá jako jeden jednolitý blok. Pokud se vám to líbí, tak jste pro Evropu a pokud se vám to nelíbí, tak budete proti. Pokud eh, vám, se vám to bude zamlouvat, tak budete pravděpodobně chtít stále více Evropy. My máme určitý institucionální nástroj, kterým bychom získali alternativní Evropy, které by byly součástí veřejné rozpravy, aby občané mohli říct, že nám se nelíbí tato Evropa, ale líbí se nám jiný typ Evropy a mohli by se s tím identifikovat. Jinými slovy, aby měli nějakou možnou volbu mezi různými směrmi, různými orientacemi, protože to je z pohledu občana, podle mého názoru, dobrý, dobrá protiváha euroskeptickému postupu nebo určitému národnímu uzavírání se a tak dále. Jevily se často prostě, když se vám nelíbí ta Evropa, která se vám nelíbí, tak nemáte žádnou jinou možnost, nemáte žádnou jinou alternativu, která by se vám prezentovala jako života schopná možnost. No, aby jsme mohli získat tímto způsobem. Otázka zní, zda je to realistické, nebo zda jsou náklady s tím udržitelné. To je komplikovaná rozpráva, mnoho z vás jistě bylo zapojeno v určité fázi do této rozprávy. Ovšem já alespoň některé standardní argumenty proti tomu E- Děkuji mnohokrát panu profesorovi a nyní má slovo pan profesor Andrea Mancela. Pan profesor Mancela vyučuje parlamentní právo na univerzitě Lewis University of Rome. Byl rovněž poslancem Evropského parlamentu v 90. letech. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, budu hovořit italsky. Takže prosím, nasaďte si sluchátka a nejdříve bych začal tím, že bych vám všem velice rád chtěl poděkovat za pozvání. Jsem velice potěšen, že se tak říkajíc vracím zde ke své staré lásce. Otázka, která mi byla položena, byla tato. Hm. Evropský parlament jakožto reprezentativní instituce v současné době je stále legitimní v rámci nové víceúrovňové evropské právské zprávy. Možná bychom měli ovšem tu otázku tak trochu pootočit a zeptat se, zda nová evropská zpráva má sama o sobě znaky legitimity a pokud ano, do jaké míry může k této legitimitě přispět Evropský parlament. To, co je nyní nové, a také se to již projevilo v předchozí debatě, je to, že otázka, která se týká demokratického deficitu, se ve svém charakteru změnila. Před velkou krizí se zdálo, že je to něco, co eh, se týká pouze určitých míst Evropské unii, a pak zde byla, na, na, na, zde byla samozřejmě i otázka evropského lidu, ten pojem demos zde již padl. Ale ta otázka legitimity, té vlastní legitimity, se nyní stala otázkou zcela neoddělitelnou od otázek ostatních. Je to tedy něco, co se týká společně jak Evropské unie, tak všech jejich členských států. Nás všechny spojuje společný politický úděl došlo k tomu, že krize vlastně vyvolala otázku e, po otázku nové integrace e, Unie a vedla k nové integraci Unie. A co vlastně se odehrálo? Ve velké krizi, která probíhala a proběhala, viděly národní instituce, že zde máme jednak kompetence zastupitelských orgánů a pak kompetence parlamentů a všechny tyto kompetence byly omezeny, protože eh, politika najednou byla jaksi oktrojována se zhora. Eh, zejména to byla Evropská centrální banka, která jaksi převzala vedení a správního hlediska to potom bylo formalizováno evropskými institucemi. Takže je zde takový prostor pro výkonný eh, federalismus, pro provádějící parlamentarismus exekutivní parlamentarismus, tak to bych to nazval. A možná se vše ještě trochu bude měnit. Eh, říká se neustále, že státy jsou pány smluv, ale pouze do té míry, do jaké jim to dovoluje kontext, tedy obecný ekonomický kontext. Typický mechanismus parlamentních systémů eh, se nyní v podstatě zdvojil. Vlády nyní potřebují nejenom důvěru svých vlastních národních parlamentů, ale také důvěru evropských institucí. A eh, možnost eh, parlamentní nedůvěry, tedy nedůvěry parlamentu, se stala méně hrozivá než možnost toho, že evropské instituce nebudou důvěřovat. A celé je to propojeno samozřejmě s chováním trhů. A z té obavy, co se stane, když někdo nebude dodržovat finanční a fiskální pravidla. Tedy velká krize v podstatě eh, vedla k něčemu, co bylo vždy snem velkých příznivců Evropy. A totiž k tomu, že zde vznikl evropský veřejný prostor, který je charakterizován tím, že evropská otázka je ve středisku zájmu a e, obav. Takže došlo k tomu ale poněkud ožehavým způsobem, protože proběhla celá řada krizí, e, vznikla antievropská hnutí, která se rozšiřují a je tady opakovaný požadavek, že státy by si práli, přáli znovu nabít suverenity, kterou pozbyly. Evropské mínění nyní vypadá tak, že paradoxně mm, nenahlíží na instituce Evropské unie eh, jako na toho hasiče, který hasí pořád, ale naopak na ně nahlíží jako na toho žháře, kteří který požár zakládá. Takže se tady šíří myšlenka, že by bylo třeba eh, pro, přistoupit k pan evropskému referendu. Tak, eh, což tedy jaksi figuruje je to, že pokud by tady došlo k přímému referendu, kdybychom se tedy zeptali lidu přímým způsobem, že tímto způsobem by vláda a parlamenty jaksi odpovědnost, kterou mají, přesunuli na lid. A to je něco, co ve mně zbuzuje obavy. V této kontextu eh, má Evropský parlament novou úlohu, a to tedy nejen v tom, že je institucí, která se na rozhraní mezi oběma světy, světem národním a evropským, ale také proto, že v těchto dvou oblastech, tedy v oblasti Evropské unie, v oblasti členských států, musí parlament se angažovat a musí se snažit jak si o to, aby došlo opět eh, k demokratické legitimaci. Pan profesor tady hovořil o demokracii a eh, já si myslím, že je důležité, abychom sledovali inovace, nový vývoj v eh, evropské zprávě a podívali se na to, jaký mají skutečný význam, dokázali je vyložit, abychom poznali, jaký příspěvek může přinést Evropský parlament proto, aby došlo k pokroku v demokratické oblasti. Existují tři změny v současné době. Za prvé, je možné použít mezinárodní právo proto, abychom překonali blokádu, která existuje v rámci nových eh, opatření pro stabilizaci finančních, finanční oblasti. Druhá věc, ehm, změna ústavního práva členských států tak, abychom měli finanční homogenitu. Promíte. A třetí věc, Invenzione, ecco, l'invenzione di una... Mm, Je něco nového, jakýsi nový vynález, a totiž stála mezi parlamentní spolupráce, tedy spolupráce mezi Evropským parlamentem a parlamenty národními. Zpátky k bodu číslo jedna, eh, použití mezinárodního práva. Zde se zdá, že fiskální kompakt a také smlouva o ESM, v podstatě je to taková satelitní smlouva, je tam mm, ona doložka, která je tedy velice známá a důležitá. A co se tedy týká se právě fiskálního kompaktu? A zde se snaží tady Evropská unie o posílenou spolupráci pomocí alternativních nástrojů, tak, aby překonala překážky a pokročila vpřed. Jsme tady slyšeli, jaké to jsou ty formální překážky a zároveň je zde tedy snaha překonat i ty politické překážky, které stojí v cestě finanční stabilizaci. Eh, jak to tedy vypadá s kompetencemi Evropského parlamentu, jak jsou zakotveny v Lisabonu? ty tímto dotčeny nejsou a v podstatě to posiluje, když se na to podíváme v souvislosti s novými kompetencemi, které byly přeneseny na Evropskou komisi. V této souvislosti může Evropský parlament eh, skutečně říci, že má odpovídající kontrolní pravomoce. Nová funkce parlamentu je něco, na co musíme nahlížet dvojím způsobem. Jednak takto je zde jakási atypická posílená spolupráce a parlament se svým plénem může vykonávat kontrolní právo a to také vůči poslancům Evropského parlamentu, kteří byli zvoleni ve státech, které pocházejí mimo zemí fiskálního kompaktu. A ten druhý způsob, to také ukazuje, jakou funkci má nyní parlament, to je ne pozměněné složení, tedy evropští poslanci Evropského parlamentu, kteří pocházejí ze států, které jsou mimo fiskální kompakt, nedošlo tedy tady ke změnách a na základě článku 13 fiskálního kompaktu v takzvané konferenci je, je tedy konference, která hovoří o rozpočtové politice a komise musí hovořit e, o rozpočtové politice společně s odpovídajícími výbory národních parlamentů. A tady jsou zde názory, které odmítají názor, že by měl existovat Evropský parlament e, jakýsi více rychlostní Evropský parlament. Podíváme, mohlo by to vést tedy k větší diferenciaci v Evropě. Z tohoto pohledu můžeme říct, že parlament je faktorem demokratické legitimace. Je to jakýsi legitimační blok, který odráží nebezpečí mezivládního přístupu či přístupu mezinárodního. Další věc, a to se týká tedy využití mm, e, národních ústav, evropský semestr či povinnost vyrovnaných rozpočtů. E, je to také otázka vstupu v platnost fiskálního kompaktu, dále ta pravidla pro jednomyslnost, dále význam pravidel ESM a celá řada těchto dalších aspektů. Ve všech těchto věcech byla role Evropského parlamentu velmi důležitá. Například to, že právě nyní ti takzvaní šerpové eh, mají schůzy, hovoří, eh, jak si předjímají eh, metodu konzultace, která je obsažena v prohlášení číslo 11. Ovšem, co se neodráží? v postupech, které nyní existují. Zdá se téměř, že Evropský parlament má větší zájem na tom, aby došlo ke konstitucionalizaci. A nemá zájem o to podílet se na mechanismech, které budou realizovány. Ale i přesto je zajímavé, že je tady perspektiva ekonomického dialogu s radou a komisí v rámci Sixpacku. V rámci takového toho dialogu parlament eh, může vykonávat, ehm, může ovlivňovat jisté věci na základě své většiny a svého hlasování, ale také proto, že je složkou rozpočtového orgánu a má rozpočtové pravomoci. Parlament je tedy srdcem demokratického systému a to se týká vztahu Evropského parlamentu s parlamenty národními. Zde vzniká pocit, že opravdu došlo k pokroku, když se to srovná s Lisabonskou smlouvou. Samozřejmě je to stále v souladu s Lisabonem, ale činí se na tomto poli již více, než jak to eh, je zakotveno v textu Lisabonské smlouvy. Je zde skutečně idea Evropského parlamentního systému s sílící rolí národních parlamentů, zejména právě v oblasti meziparlamentní spolupráce. V rámci meziparlamentní spolupráce může Evropský parlament vykonávat úlohu jakéhosi rozhraní. Eh, právě Evropský parlament by mohl být ten eh, subjekt, který propojuje všechny ostatní, je naplánováno již několik konferencí, takže by se to dalo nazvat eh, jakýmsi propojovacím parlamentalismem, kde se propojují národní a evropská hlasovací práva. Samozřejmě jsou zde i nadále námitky proti té takzvané komoře států. Takovéto námitky jistě budou i v budoucnosti, ale mezi poradní komorou sněmovny a rozhodující komorou sněmovny. Je zde ještě třetí možnost, jak si mezistátní. To by byla komora, která by mohla ovlivňovat. A to je koncepce, která je udržitelná i z právního pohledu. Tedy něco, co by mohlo um, ovlivňovat. To je z demokratického hlediska zcela v pořádku. Takže, jak jsem ji říkal, Evropský parlament by mohl vytvářet jakousi síť. Jsou již naplánované konference, které posílují parlamentní spolu, meziparlamentní spolupráci a budou ji naplňovat konkrétním obsahem. Na závěr, pane předsedo, bych rád podotkl následující. Nové rozměry evropské zprávy nevedly pouze k tomu, že se oslabila role Evropského parlamentu, i když samozřejmě se plánuje centralizace a vertikalizace. Ale když hovoříme o legitimitě parlamentu, tak eh, bychom mohli říci, že parlament hraje aktivní úlohu v otázce legitimace a současně ovšem parlament legitimaci požaduje. A tato legitimace se může zajistit pouze na základě kvality hlasování občanů. A i zde je s podivem, že chci říct, že tady bylo úsilí pana Dafa, pan Prosvel o tom právě hovořil, šlo o to, že evropské politické rodiny by mohly učinit mm, opravdu velice mnoho pro to, aby hlasování evropských občanů e, již nebylo hlasováním národním. Tedy jinými slovy, aby volby do Evropského parlamentu se staly skutečnými evropskými volbami. Do roku 2014 máme čas na tom pracovat. Již mnoho času nezbývá, ale přesto je třeba se vydat tímto směrem. Je iluze namlouvat si, že legitimace je něco, co vznikne pouze na základně finančních a ekonomických názdojů, i když jsou jistě inovativní. Děkuji. Děkuji, pane profesore. Tímto jsme ukončili naše třetí kolo. Měli jsme celkově pět příspěvků ve druhém a třetím kole. Nyní otevřeme rozpravu v rámci druhého kola. Jako první má slovo kolega Takovský. Děkuji. Děkuji za tyto tři vynikající příspěvky. za jeho vystoupení a nyní má slovo pan Brons. Professor uh, Weiler's uh, presentation, both interesting... Většina těchto prezentací potom mě byla zajímavá a upřímná, to bych mohl říci asi takto. Ovšem, <laughs> já pán, nestydím se za to, mám opravdu národní perspektivu, doufám, že eh, tomu tak že nejsem jiný od ostatních lidí v členských státech. Ano, někdy se hovoří o tom, že některé severské země nejsou hodné vykupovat jižní země a tvrdí se o tom, že jsou prostě skrblíci, že ne, nejsou dostatečně um, solidární. Ovšem, eh, já samozřejmě nemůžeme, nemůžeme hovořit o tom, že, že by to byl nedostatek lidu, nebo ne, mm, to, že nemáme dostatek evropských zdrojů, ne, eh, nebo pokud bychom měli dostatek evropských zdrojů, to neznamená, že by ten problém smysl. Já, kdyby, já bych byl, pokud moje země by byla součástí eurozóny, já bych byl proti bailoutu proto, že to není že to neznamená štědrost. Rozhodně ne. Pokud eh, by nám ležela na srdci, ležela na srdci budoucnost eh, jižních států, tak bychom prostě je, je, je um, jim umožnili, aby, se, aby vystoupili z eurozóny. Pan Kunz, eh, jeho příspěvek byl rovněž nesmírně zajímavý, dokonce mm, má mnoho představivosti. Mm, to znamená alternativy nebo nějaké konkurenční projekty evropskému projektu, mm, ne zamítnutí celkového evropského projektu. Já jsem z Anglie, všem mám určitou evropskou perspektivu. Já se nechci otáčet zády Evropy jakožto kulturnímu dědictví. Eh, ovšem to, co odmítám, je Evropská unie, která trvá na vytvoření politického subjektu z EU znamená, že v podstatě Evropan by demograficky ani kulturně se již necítil Evropanem, pouze, pouze zeměpisně. Rovněž se mi nelíbí to, jakým způsobem Evropská unie a Evropa, že je mezi tím rov, eh, eh, rovnítko, protože ti, kteří jsou proti EU, jako kdyby byli proti Evropě jako celku, to prostě není pravda, není tomu tak. Evropa na rozdělených kontinentů prostě není přirozeným zeměpisným, zeměpisnou jednotkou. Ehm, v podstatě je to jakýsi z západní eh, výčnělek eh, Azie. V podstatě identita je v naší kultuře a historii. EU hovoří o Evropě, ovšem to je ironii, protože v podstatě mm, dochází ke kulturnímu relativismu a nedostatku demokracie a tím pádem je celá situace opravdu eh, paradoxní. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní jako poslední řečník, prosím, pan mnohokrát, pane předsedo. Několik poznámek k tomu, co bylo řečeno panem Mancelou a panem Kumem. Chtěl bych se vrátit k několika problémům, které byly nadneseny. A z mého pohledu jsou právě tyto problémy důvodem blokády v Evropské unii. Tyto problémy je třeba vyřešit. A to tak, že ji budeme řešit na, tedy nad rámec institucí. Nejde zde pouze o instituce, ale jde také o občany, o mínění občanů. Pan Kum velice dlouho hovořil o, o tom, že existují různé způsoby chování a postoje, pokud dochází k transferu peněžních prostředků, které pochází z, daňových, tedy z daní občanů. A jsou to transfery, které se tedy vnímají jako transfery z jednoho teritoria do teritoria jiného. Ten první typ transferu, eh, na ten je možné pohlížet ideologicky. Je to tedy přerozdělení eh, mění majetku od bohatých k chudým pomocí veřejné zprávy. To je něco, co je naprosto akceptovatelné. Dokonce i strany, které jsou eh, eh, strany středopravicové, třeba jako strana pana Čarkovského, nejsej, nejsou proti takovému to způsobu přerozdělování v rámci jednoho státu, ale u toho druhého způsobu tam se eh, eh, dochází k něčemu, co vede až k nacionalistickým antagonismům. Já to dobře znám z mé země ze Španělska. Tam eh, lidé tedy nemyslí tak, že by ti, kteří jsou bohatší, pomáhali chudším, ale ve Španělsku se argumentuje pouze tak, že tedy je region jeden je podporován e, nějakým druhým regionem, že ten druhý region ho živí. To je tedy logika debaty, kterou vedeme ve Španělsku. Hmm. Nechci hovořit o tom, zda je správná či ne, ale takováto logika prostě panuje i e, v debatách, které vedeme v Evropské unii. Tak to tedy je, zejména od doby, kdy vypukla krize. Veřejné mínění v mnoha zemích je toho mínění, že nemusí být solidární s problémy, které mají jiné členské země Evropské unie než ta jejich. A Toto tedy je velice často převládající mínění a je zde možnost, jak se tedy postavit k tomuto problému, jak ho začít řešit. Přítomnost Evropské unie v každém jednotlivém regionu naší země musí být eh, taková, že bude prospěšná ekonomice, tak, aby to takto vnímali občané. A to neovšem není možné, když bude evropský rozpočet pouze ve výši 1% celkového hrubého národního důvodu celé Unie. A také není správné, aby finanční prostředky EU pocházely z jednotlivých členských států, z jejich rozpočtu. Ne, musí to být prostředky, které budou pocházet přímo od občanů v rámci systému vlastního, vlastních zdrojů, například určitý typ nových daní a tak dále. Já tady nenavrhuji, abychom provedli nějakou radikální změnu k naprostému systému vlastních zdrojů, či abychom řekli, že z 1% evropského HND jsme eh, eh, se vydali cestou 30%. HND, že by ten rozpočet měl být takto veliký. Tak to, to nemyslím, ale občané by si skutečně měli uvědomit, jakou skutečnou hodnotu pro ně Unie má, jak eh, reálně eh, mění a zlepšuje jejich životy tím, že eh, finančně zasahuje a pomáhá. A toho nemůžeme tedy dosáhnout, pokud budeme chápat evropský rozpočet jako transfer z Německa do Španělska nebo do Nizozemska. Můžeme to dosáhnout pouze proto, když rozpočet budeme chápat jako transferový prostředek na základě společného daňového systému, který umožní transfery eh, od například eh, mezi jednotlivými občany, tedy uvnitř jednotlivého státu i mezi jednotlivými státy, aby se stal skutečný systém vlastních zdrojů. Má druhá úvaha se týká toho, co řekl pan Mancela. Vyjmenoval tři věci. Tři záležitosti. Za prvé, to, že je možné použít mezinárodní právo, tak abychom překonali blokádu mezi jednotlivými členskými zeměmi. Jistě, ve Španělsku všem říkáme, že něco takového znamená mít chleba dnes, ale hlad zítra co se tím chce říct. Že tedy vyřešíme ten bezprostřední problém té stávající blokády, ale že evropského mu projektu tímto odejmeme jeho vlastní substanci, protože eh, vytvoříme nějakou paralelní eh, strukturu pro vládnutí, která eh, nebude mít základ v evropském právu, ale bude zakotvena v právu mezinárodním. Co se týče zásahu do ústavního práva, do ústav členských států, to byla ta druhá možnost. I toto je zdroj, jak delegitimovat eh, celý postup. Pan Mancela to ví velice dobře, neboť on se mimo jiné eh, zapojil do eh, procesu vypracovávání španělské ústavy. 35 let v Španělsku bylo v podstatě nemožné, prakticky nemožné změnit ústavu, byl zde jistý nátlak na to, aby se tam jisté změny provedly, ale politická blokáda vedla k tomu, že prostě nebylo možné změnit ústavu. Fiskální kompakt byl přijat a nyní se říká, že členské státy by si měly do své vlastní ústavy vepsat jisté rozpočtové ctnosti, že je třeba je dodržovat. A čemu došlo? Najednou během jednoho týdne ve Španělsku byla ústava skutečně změněna s argumentem, že to bylo nezbytně nutné. A vše ostatní, co dříve by, by bývalo, bylo nutné, dlouhý konzultační proces, zapojení občanů, k čemu vůbec nedošlo. A to proto, protože ten nátlak byl dostatečně silný. Tedy nyní občané říkají, když je možné jaksi přes víkend nebo během jednoho týdne změnit ústavu, pouze proto, abychom dokázali realizovat eh, rozpočtové úspory, eh, tak je třeba eh, také se podívat na ty další věci, které vyvstaly během těch 35 let a týkaly se změn ústavy. To je tedy jasná věc. Já dobře vím, že každý má jinou zkušenost ze své vlády, tam jistě rozdíly, ale když se například podíváme na vztah Evropského parlamentu k národním parlamentům, momentálně nelze říci, že by to bylo zrovna ideální, tyto vztahy. Že by to byl vztah bratrský pouze. V celé řadě členských států čelíme situaci, že národní parlamenty mají strach. Strach z toho, že Evropa pokročí vpřed, že se bude integrace prohlubovat. Mají také strach z Evropského parlamentu. A to proto, že jsou toho názoru, že pokud eh, parlament posílí evropský, tak národní parlamenty budou oslabeny. Toto je debata, která vyvstává velice často. Často se říká, že politiky, mm, jednotlivé politické oblasti se čím dál tím více přenáší na evropskou politiku, zejména to rozhodování o nich, ale ta realizace potom eh, zase eh, se odvíjí pouze na národní úrovni. A toto není vnímáno příliš pozitivně, protože e, jsou tady pochyby o legitimitě rozhodovacích procesů na evropské úrovni. V jednotlivých členských zemích potom vzniká či respektive nevzniká politická debata o těch jednotlivých tématech, protože v podstatě tam e, jde pouze o to realizovat či podrobit se rozhodnutí, které bylo učiněno na evropské úrovni. Tímto způsobem nelze docítit pokroku v oblasti demokratické legitimity. Je třeba mít Evropský parlament a volby do Evropského parlamentu, při kterých budou občané přesně vědět, o čem vlastně rozhodují. Že tedy nerozhodují pouze o složení parlamentu, ale že také rozhodují o řízení a správě na Evropské unii, Evropské unii na evropské úrovni. Má strana měla eh, před nedávnem stranický kongres a my jsme se dohodli na tom, že v rámci příštích voleb budeme mít jako socialistická strana, Evropská socialistická strana, eh, volebního lídra evropského. Já doufám, že se k tomuto kroku odhodlají i další evropské politické strany, protože by to znamenalo velice významný krok pro občany. Občany v zemích volí poslance, ale ví, že v závislosti na výsledku voleb v jejich členském státě vznikne, pokud jde o volby do Národního parlamentu, vládní většina či ne. Ale u voleb do Evropského parlamentu něco takového neexistuje. Tam se tedy volí pouze parlament a nemá to vliv na sestavování tedy možné vlády. A toto je třeba změnit. A na závěr bych eh, rád eh, řekl, že to, co zmiňoval pan Kum, je rovněž důležité. Já se vždy snažím jako Španěl být zároveň Evropanem, ale pocházím ze země, ve které víme, že to nebyly jižní země, které jako první porušily, porušily pak stability a růstu. V minulosti my na jihu jsme byli solidární s Německem, které porušovalo tento pakt. A některé problémy z bank které existovaly v Jižní Evropě, mají svůj původ, svou příčinou v nerovnováhách, v obchodních bilancích států, protože existuje u nich kapitálu z jihu na sever. Momentálně je tomu tak, že sever se může v bez problému refinancovat, neplatí za to vůbec žádné úroky a Jich Evropy se potýká s úrokovými sazbami ve výši kolem 6%. Něco takového, takovéto problémy národní stát nemá, takovéto nevrovnosti. A proto je důležité, abychom zajistili to, aby k něčemu takovému nedocházelo ani Evropě. A to je samozřejmě cesta federalismu v EU. Děkuji. Pan předseda Nyní bychom měli poskytnout možnost eh, pro odpovědi na otázky. Eh, nejdříve budou mít prostor ti, kteří se vyjádřili dnes dopoledne a potom na závěr ti, kteří hovořili v rámci třetího diskuzního kola dnes odpoledne. Budu muset čas omezit na pět minut a prosím vám všechny, abyste dodržovali řečnickou dobu. Eh, můžeme pořadí řečníků také prozměnit, pokud si přejedete ale možná by bylo dobré, kdyby začal pan Dius. Um. Děkuji, pane předsedo. Jenom dvě připomínky k tomu, co v diskuzi zaznělo. První, to je ta představa nebo myšlenka, že politizace je nezbytná a žádoucí. A já samozřejmě proto mám pochopení. Ale chtěl bych zdůraznit, že v určitém ohledu už se to děje. Ne tak, jak jsme to předjímali, jak jsme to očekávali, ale děje se to. Pokud se podíváte na volby, které proběhly v evropských zemích tento rok, tak eh, v mnoha ohledech to byly skutečně evropské volby, neboli volby v Řecku se velmi dotýkaly otázky eh, členství v Evropské unie nebo disciplíny. A jedna z klíčových otázek voleb v Nizozemsku se týkala také členství v Evropské unii a do určité míry to bylo také neočekávané, ale evropské otázky opravdu hrály klíčovou rolu také ve francouzských prezidentských volbách. Často si to neuvědomujeme. Proč? Protože to, jak to proběhlo, a já budu hovořit o francouzském příkladu, který znám nejlépe, to, jak se to seběhlo, to nebylo Eh, zcela v souladu s tím, na co lidé pomýšlí, když hovoří eh, o eh, volbách v souvislosti s Evropou. Nebyla tam Nebylo to tak, jak to říkal pan Tražskovský, kde se řešili, kde teda říkal ekonomika, migrace, pracovní místa, ne o tom, jestli chceme federalistickou unii nebo ne, ale spíše o tom, jakou chceme mít politiku ve vztahu k těmto záležitostem. Toto vše je velmi ovlivněno tím, co Evropská unie dělá nebo zamýšlí. Takže ti, eh, kteří eh, vedou kampaň, musí eh, předložit to, co budou tady dělat v případě, že budou zvoleni, ale tedy v rámci své země, ale i pokud jde o evropské záležitosti. Což je velmi dobře, protože to politizuje diskuze o Evropě a, a tak to je. Ale máme určité obavy, obávám se, že pokud tady nebude eh, unifikovaný eh, stranický systém, eh, tak tady bude spíše stále větší polarizace, kdy lidé z jihu budou eh, velmi eh, tedy eh, tady uh, hovořit o problémech, které mají uh, s těmi severními zeměmi a lidé ze severu zase budou uh, velmi nedůvěřiví vůči jihu a to je to, co se tam bude tematizovat. Zmínil jsem to z dvou důvodů. Jednak proto, že politizace vlastně už to určité míry začala, to jsem chtěl eh, tím říci. A pokud eh, budeme chtít eh, zajistit, aby to neohrožilo si stabilitu Evropské unie, tak musíme velmi usilovat o politizaci evropských voleb. A tady právě přichází ten problém, protože politizovat evropské volby, to by přesně znamenalo, že bychom se museli zaměřit na ty otázky, které jsou důležité pro občany, to znamená pracovní místa, eh, zaměstnanost, eh, hospodářství, migrace, ať už se nám to líbí nebo ne. A ehm, tady nejde pouze o to, aby strany eh, měli chuť hrát tuto hru, ale musí se také chopit těch témat, které jsou důležité pro občany. Protože to je vlastně něco, co Evropská unie ovlivňuje, ale možná v tuto chvíli nemá dostatek prostředků na to, aby mohla jednat tak, jak to občané očekávají. Máme tady rozpočet, který je omezen na 1% eh, HND a v tom případě si nedovedu představit, jak by tady mohla být přijata rozumná makroekonomická politika za těchto okolností. Takže eh, regulační pravomoce Evropské unie asi nebudou stačit na naplnění očekávání občanů. Takže chci říci, že pokud eh, povedeme tuto úvahu dál, logicky, do všech logických důsledků, tak bychom si měli položit otázku, zda politizace evropských voleb nás nepovede k tomu, abychom eh, změnili rozdělení pravomocí mezi Evropskou unii a členskými zeměmi. protože pro protože eh, mnoho lidí se nebude přát jít právě cestou politizace. Mnozí eh, hovoří o tom, že mnoho stran eh, se rozhodlo, že chtějí, aby to bylo na evropské úrovni, ale je potřeba vyčkávat, uvidíme. Nemůžeme čekat neoček- ne- nemožné. Já si nemyslím, že národní strany si budou přát eh, v tomto eh, hrát nějakou pozitivní politickou eh, úlohu v, v tom procesu té politizace, ale doufejme, že se mýlim. Děkuji. Pan profesor Vese tady asi není, takže uděluji slovu panu profesorovi Bajlerovi. Uh, uh, I thank uh, people for the many comments. Děkuji všem za jejich připomínky a vyjádření. Opravdu si nemyslím, že ty problémy, o kterých jsme tady hovořili, bychom mohli vyřešit nějak jednoduše. Pokud jde o demos, tak koncepce evropského demos eh, nelze, jí, nelze ho pojímat tak, abychom eh, kladli rovnítko mezi eh, francouze, Němce, Italii. Jde o to, že je potřeba se klonit spíše k solidaritě. Toto není organická společnost a až se to celé bude rozvíjet, tak eh, uvidíme větší sounáležitost v Evropě. Já si myslím, že je možné tady vést k jednotě a zároveň e, rozmanitosti států. A abych navázala na to, co říkal pan Kum a ještě další, politizace je důležitá abychom měli formální struktury, ale ne eh, pro politiku. Evropský parlament má určitou, zažívá určitou krizi, ehm, krizi a eh, usiluje se o kompromisy, eh, usnesení. Tady bývá přijato velkými většinami ale je tady i oddělená levice a pravice. A samozřejmě je to dobré, ale vlastně takto ztrácíte nákolnost občanů, důvěru občanů. Takže je potřeba tady udělat určitou volbu. Tady eh, by politici neměli usilovat o boj kvůli boji, ale měla by tady být určitá soutěž a je potřeba, aby lidé, když jsou nespokojeni, si našli eh, svůj hlas, aby se s ním mohli stotožnit. Po mnoho desetiletí Evropský parlament sám sebe vnímal jako eh, zodpovědný orgán, který usiluje o konsenzus, tím eh, jsme ovlivňovali radu a komisi, tak to vnímali a samozřejmě to přineslo úspěch, ale za cenu eh, ztráty popularity. Je to velice problematické pro eh, poslance Evropského parlamentu aby eh, si položili ruce na srdce a řekli, byl jsem zvolen do Evropského parlamentu kvůli tomu, co jsem v Evropském parlamentu dosáhl a co jsem ovlivnil. Princip eh, opakovaného volení v Evropském parlamentu nefunguje. A takový je život eh, politiků a demokracie, takže si myslím, že tady neexistují žádná jednoduchá, rychlá řešení. Bude potřeba změnit toto směřování. Pokud si Evropský parlament bude přát opět eh, získat eh, náklonnost eh, občanů a chce, být jejich dobrým zastupitelem. Děkuji mnohokrát panu profesorovi Weilerovi a slovo má další řečník. Jenom velice stručně. Chtěl bych velmi stručně pohovořit o jedné záležitosti a to konkrétně o tom o prohlášení, že Evropský parlament nemůže eh, mít stejnou vazbu na občany jako národní strany a národní parlamenty, protože ty věci, které se řeší zde, nemají eh, takový význam pro běžné lidi jako národní otázky. A já si myslím, že to je velký omyl. Je to překvapivé, jak v německé politice nově jmenovaný kandidát eh, sociálních demokratů Steinbrück udělá jako první věc, že to, že předloží eh, eh, návrh bankovní reformy. A oč tady jde? Navrhuje tam věci, o kterých už se dlouho diskutovalo, které už se dlouho řešily v komisi, v parlamentu, zde, v tomto parlamentu a uh, Potom například eh, směrnice o záchraně bank a potom také přijde s myšlenkou, tedy s touto myšlenkou oddělení bank. Eh, oddělili by se tam některé ty komerční aktivity od jiných a všechny tyto věci, to jsou věci, které témata, která se rozebírají na evropské úrovni, ale eh, nikdo vlastně toto nesleduje ve veřejných médiích, co se tady děje v Evropském parlamentu. Oni eh, k ním se to dostane teprve ve chvíli, kdy se toho ujme nějaký národní politik a to je problém je to problém pro Evropský parlament a e, Evropský parlament by měl začít tyto věci řešit a snažit se hrát tu důležitější úlohu. Profesor allora il profesor... Děkuji mnohokrát panu profesorovi Kumovi a nyní má slovo pan profesor Mancela. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. V podstatě není žádný rozdíl mezi evropskou a národní otázkou. To bych rád podotkl. A právě proto by bylo sebevraždou, kdybychom při příštích volbách do Evropského parlamentu předložili občanovi stejný mechanismus, podle kterého volí na národní úrovni. Před rokem 2014 by se měl skutečně Evropský parlament zasadit o to, aby došlo k jakési denacionalizaci evropských voleb, jak jsem to již říkal. Možná to nebude fungovat, ale měli bychom, to alespoň pok- měli bychom se o to alespoň pokusit. Doufám, že v tomto takto eh, politizovaném parlamentu, já říkám politizovaném, ale jde o to, abychom nalezli mechanismus, který propůjčí lidem hlas. A jistě existují i silné euroskeptické a antievropské názory, ale toto je důležité pro živou debatu i v parlamentu. A zároveň je třeba dodržovat stejná kritéria, tedy, jak jsem mi říkal, denacionalizovat volby a je důležité, aby byli zvoleni poslanci, za kterými který budou mít skutečný evropský mandát, který nebudou e, zatíženi nějakou národní zátěží, tak, aby skutečně toto mělo účinek, aby evropský občan viděl nějaký dopad, účinek, efekt. Hovoří se často tady o politické unii, ale pokud tato politická unie nebude propojena s mechanismy, které zajistí to, aby jsme měli skutečné vztahy s voliči, tak tedy pouze stavíme vzdušné zámky. Pan Guerrero říkal, že španělská vláda, eh, respektive, že nebylo možné po 35 let změnit španělskou ústavu. Jistě, tak tomu prostě bylo. Eh, v Itálii jsme měli podobnou situaci. Co to ale znamená? Znamená to tedy, že článek 4.2, který se týká zachování eh, národní ústavnosti, je třeba vidět ve větším systému, v systému institucionální Evropské unie. Koncept ústavnosti se tedy jakýmsi způsobem rozšířil. A toto rozšíření eh, odstraňuje rozpory. Co se týče parlamentní spolupráce, ono je to tak trochu jako v manželství. Samozřejmě existují i poněkud bláznivá manželství, ale v každém manželství potřebujete dva, dvě osoby. A doposud jsem se ještě nic nedoslechl o tomto. Nic jsem se nedoslechl o iniciativách Evropského parlamentu, které by říkají, že chceme založit konferenci podle článku 13 fiskálního kompaktu, tedy konference, kde by společně zasedaly výbory Evropského parlamentu a odpovídající výbory národních parlamentů. Vše toto přeci musí stavět na vzájemnosti. Předseda, děkuji mnohokrát, pane Mancelo, jako bývalý poslanec, jistě se hovořil i jako bývalý poslanec. A nyní se dostáváme k našemu poslednímu kolu. Eh, jehož tématem je úrovňová zpráva k která jaksi překračuje stávající mechanismy. A jako první bych poprosil pana profesora Gian Luigi Tosato, aby přišel zde za předsednický stůl. Pan profesor Tosato vyučuje mezinárodní a evropské právo na univerzitě La Sapienza v Římě. Je členem celé řady mezinárodních institucí a celé řady publikací, které se týkají veřejného i soukromého práva. Děkuji. Pane profesore, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo.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 mnohokrát. A nyní bych poprosil paní profesorku Vivien Schmidt. Eh, paní profesorka Schmidt eh, vyučuje nás ve středisku Žán, Žána Moneta pro evropskou internaci a je profesorkou mezinárodních vztahů na univerzitě v Bostonu. Je zde již to be here. Dobrý den, děkuji. Já jsem velice ráda, že mohu být mezi vámi. Chtěla jsem tady hovořit o diferencované integraci a roli eh, evropské hospodářské politiky. A eh, chtěla bych eh, přihlédnout k současné diskuzi, jednak k tomu, co proběhlo dopoledne, a budu hovořit o obecných otázkách, otázkách demokracie institucí a také eh, politické ekonomiky. Budu hovořit o diferencované hm, integraci, navážu na předřečníka a eh, zmíním se o problému demokracie, tak jako několik řečníků, především profesor Weiler, a také o problému evropských politik, a eh, to bez evropských politiků a národních politik, politiků bez politik a jak to dosáhnout, abychom měli politiku z politiky na evropské úrovni. A potom eh, návrhy, eh, jak přistupovat k evropskému hospodářství a jak dosáhnout větší legitimity a demokracie nejprve musíme uznat eh, realitu Evropské unie, že tady opravdu je eh, diferencovaná eh, integrace, ale nikdy se z toho nestane federalistický superstát a ne dvourychlostní Evropa. To říkal také jeden z předřečníků. A nemělo by se tady dávat rozpor mezi takovým tím jádrem a periferií a měli bychom Evropskou unii vnímat jako eh, unii členských států, kteří se stali eh, členskými státy. Já tomu eh, říkám regionální státy, ale můžete tomu říkat Federace národních států. A musíme se nad tím zamyslet, ale ne tak, nesmíme k tomu přistupovat tak, jakož tady máme nějaké tvrdé jádro, ale takové soft jádro. Je to v podstatě to, o čem Janis hovořil dnes dopoledne. Je to velice důležité eh, pro eh, vnímání Evropské unie jako místo, kde dochází k stále diferencovanější eh, integraci. Je tady mnoho mm, nejrůznějších politik, a jak tady řekl jeden z předřečníků, eh, také tady bude do velké míry posílená spolupráce. Ale bude potřeba udělat celou řadu reform, především pokud jde o pravidla pro, institu- pro institucionální pravidla. Eh, Je tady většinou pravidlo jednomyslnosti, ale eh, tady by bylo potřeba mít třeba čtyřpětinové většiny a myslím si, že David Cameron tady vlastně to legitimoval svým vetem k fiskálnímu kompaktu. To byl vlastně počátek velkých většin pouze jedním opt-outem. Myslím si, že kdyby členské státy s tím souhlasily, tak by ani nebylo potřeba změnit smlouvy. Takže eh, a zároveň by tady eh, byl zachován koncept suverenity a zároveň by bylo možné eh, pro ty členské státy, kteří by chtěli eh, pokračovat tady Kdybychom tady chtěli mít jednomyslnost, tak bychom se museli přizpůsobit všem zemím, těm, kteří se to tak přejí, jako třeba Irsko, které mělo zvláštní daňové požadavky. Samozřejmě, že není možné uh, přijmout nějaké opt-outy, které by zcela eh, rozbili ten koncept, který by eh, bylo možné přijmout eh, v případě, že by tady byly ty velké většiny. A jak je to s demokratickou efektivitou Evropské unie? Já mám pocit, že tady je potřeba aby eh, některé země, jako třeba Norsko nebo Švýcarsko a Turecko, chtěli eh, určitou možnost některé si ovlivňovat a možná i eh, Británie, poku, Spojené království, pokud se stane to, co se někdy předvídá. Je také potřeba více vyvážit vztah mezi evropskými institucemi. Matias Kuhn o tom hovořil. Máme krizi eurozóny a je tady problém technokracie a mezivládních postupů. Dotklo se to jak Evropského parlamentu, tak komise. A e, pokud je o Evropskou radu, tak lídři členských států velmi často e, říkají, že nebo takto, Evropský parlament říká, že je nejdemokratičtější, protože zastupuje evropský lid, ale kde je eh, eh, demokracie a legitimita tam, kde vlastně vládnou ty nejsilnější země, ovládají situace. Pokud jde o intergovernmentalismus, tak eh, tady vlastně se rozbíjí komunitární metoda, je podkopávána a vlastně je tímto způsobem také obcházen Evropský parlament. Evropský parlament by měl mít možnost diskutovat eh, o eh, krizi eurozóny, eh, měl by mít svůj hlas této diskuze, měli, v diskuzi měli by se mm, mít možnost účastnit těchto politik. Evropský parlament také potřebuje svou vlastní politickou legitimitu větší, než má v tuto chvíli. Co hovořil o tom pan Kuhn a další pokud, Evropský, eh, pokud v roce 2013, až se budou konat volby do Evropského parlamentu a součástí eh, volebního procesu bude i volba předsedy komise, tak bude potřeba vést politickou diskuzi eh, i strany členských států. Vyvinou se potom evropské strany? Možná, že ano. Ovšem někdy to jde velmi pomalu, když se podíváte například na Eh, situaci v USA, tak tam to opravdu trvalo 100 eh, let, takže doufejme, že tady to bude rychlejší. Pak je tady ještě další otázka. Musíme eh, denacionalizovat všechny celou tuto problematiku. Ale abyste mohli vytvořit evropské strany, No, tak je potřeba to napak nejprve renacionalizovat. Pokud je o kandidáty do komise, tak tam by bylo potřeba mít národní seznamy a potom ehm, tam budete mít tady eh, kandidáty a ať už bude bez ohledu na to, kdo bude zvolen, bez ohledu na tu koalici, která se dostane k moci, jeden eh, z toho seznamu by se stal potom komisařem. Ovšem, jeden z problémů je, eh, jak to bude pokud eh, tady nebude dostatečná účast a pokud eh, komisaři eh, se, ne, se budou vnímat podobně jako senátoři v USA nebo budou se vnímat spíše geograficky, tak to by potom byla opravdová katastrofa. Takže myslím si, že Politizace, to je něco, co už je přítomného, eh, je to nutné, na národní úrovni už jsme to viděli, eh, nebo už to tam probíhá. Eh, pokud to budete politizovat, pokud budete politizovat evropskou úroveň, tak to sebou nese určité riziko. Ale zároveň jsou tady další aspekty, a to se týká také eh, předsedy Evropské komise, protože on by potom měl větší politickou reprezentativní legitimitu, když by byl zvolen Evropským parlamentem. To je důležité proto, aby se zaručilo, že ehm, tento předseda komise bude mít větší pružnost a působnost ehm, Součástí problému, se kterému dnes čelíme, je, že komise eh, v některých oblastech eh, není nic víc než eh, jakýsi sekretariat kvůli pravidlům, které je omezují, které musí dodržovat. Autom, kvůli automatice, sitě, automatičnosti pravidel a tak dále pokud by byl předseda komise volený, tak by vlastně eh, a tady už se dostávám k, té, k tomu víceúrovňovému řízení. A to je důležité, aby vlastně mohla evropská ekonomika fungovat a aby se eh, vymanila z té technokracie a automatičnosti. So what does that? to rovněž nefunguje. tyto cíle, proč chceme být v EU. Je to víceúrovňová zpráva, která vyžaduje i víceúrovňovou demokracii, ovšem to je téma, kterému jsme se celý den dneska věnovali. Děkuji vám za pozornost. Grazie, profesoressa. Děkuji panu profesorovi. A jako další e, uděluji slovo panu profesorovi Janu Begovi. On je profesorem na London School of Economics and Political Science. Soustředí se na e, aspekty hospodářské politiky evropské integrace. Je vydavatelem Journal of Common Market Studies. Prosím, nyní má slovo. Worry about the... K čemu došlo v neděli, to bych vám rád řekl. Asi víte, že došlo k takové záležitosti u nás v klubu většina našich že v tomto případě to nebylo dobře definováno. Jsou tady tři úrovně, eh, jedna jako unie eh, eh, pravidel, potom to chtěli Němci, potom druhá, to chtěli Francouzi a potom třetí, to je unie transferů. A to chtějí ti, kteří z toho peníze dostávají, nebudu někoho jmenovat ale zatím ještě nemáme jasnou definici fiskální unie a Bruno De Vito už to tady zmiňoval a Jean-Claude to potvrdil. Eh, který vlastně bychom ani neočekávali, že budou takové myšlenky podporovat. Myšlenka posílené spolupráce a možnost zavést tax daně, především daň eh, z finančních eh, operací. To jsou určité možnosti, jak získat evropské prostředky, ale já jsem skeptický. Myslím si, že Britové to jistě nepřijmou, myslím si, že ti ostatní také ne nakonec. A, ale možná eh, posílenou eh, spoluprácí eh, by tady na nových daních by možná bylo možné kráčet. Potom další přístup, kdo bude souhlasit s, se sdílením dluhu. Eh, komise se tady snažila přejmenovat eh, eurobondy, chtěli se udělat stabilizační bondy, ale myslím si, že Němci to přesto nepřejmou. A, a eh, tady mé závěrečné komentáře. Za prvé, pokud opravdu chceme to, čemu říkám politická unie nebo fiskální unie, tak Eh, tady na to nemáme žádné eh, zázračné řešení. Musíme si uvědomit, že současný stav není přijatelný, pokud budeme se chtít dál posunout. Eh, potřebujeme myšlenky nebo různé koncepty mechanismů. Možná, že to bude mít dopady i pro instituce, protože například v případě eurobondů by to bylo velice obtížné, kdybychom tady neměli nějaký evropský finanční orgán, který by se tím zabýval. Někdo to bude muset dělat například eh, Klaus Regling, eh, tedy ten je v tom ESM, takže to je vlastně také takový oddělený eh, orgán a takovou podobnou cestou by to muselo kráčet. Musíme si také uvědomit, jaké jsou s tím spojená rizika. Například by to znamenalo rozdělit Evropskou unii mezi těmi, kteří jsou v eurozóně a zbytkem 27, nebo možná ještě na další uh, uskupení, o kterých hovořil Wolfgang Wessel. Ne. Eh, třeba fiskální kompakt a tak dále, tam by jich bylo 25, takže byly, eh, tady, byly by tady různé počty pro různé přístupy, jak řešit zadlužení. A byl by to velký problém pro Evropskou unii. A je tady také moz, morální riziko, které nemůžeme ignorovat. A některé z těch návrhů bankovní unie možná eh, vytvoří nějaké závidlosti a dluhy a bude to muset být řešeno. Potom otázka legitimizace. Kdo bude zastupovat daňové poplatníky a otázka je, jestli tedy pokud zůstanou národními. Měla by to být, měl by to být Evropský parlament nebo někdo další. To je velmi složitá otázka. Politika eh, je umění hledat problémy, nalezat je všude, eh, správně provádět diagnostiku a potom uplatňovat špatná řešení. Autorem je Groucho Marx. Grazie, profesor. Děkuji mnohokrát panu profesorovi Begovi. A nyní se dostáváme k našemu poslednímu příspěvku. Bude hovořit eh, profesor Ingolf Pernis, který je momentálně činný v Berlíně na Humboldtově univerzitě a vyučuje tam mezinárodní a evropské právo. Prosím, zaujměte místo dle vaší volby. Momentálně je pan profesor také výkonným ředitelem Institutu Hallstein pro Evropské ústavní právo a je rovněž zakladatelem tohoto institutu. Po našem posledním příspěvku, jestliže ještě bude dost času, bychom mohli připustit ještě několik otázek, pokud nejsou ještě, nebudou ještě všichni nebudou již všichni naprosto znavení, protože jsme měli dnes opravdu velmi náročný den ale jak říkám, je možnost otázku položit. Ecco, grazie molte. Děkuji mnohokrát. Pane profesore, vyberte si křeslo, které je vám nejsympatičtější. Ecco, lei la parola, prego, grazie. Prosím, pane profesore, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za eh, tuto mimořádnou příležitost eh, vyvodit eh, závěry z tohoto velmi pestrého dne a jestli nebudete očekávat, že budu opakovat něco z toho, co tady už zasnělo. Ehm, to by totiž příliš překračovalo moji intelektuální kapacitu. Dnešní eh, téma, tedy budoucnost eh, víceúrovňové zprávy v Evropě, má v podstatě dva významy, jak jsem pochopil během celého dne. Jednak víceúrovňové, víceúrovňová zpráva a zároveň eh, další význam by mohl být více rychlostní Evropa. A já bych začal problémem, kterému všichni čelíme, kvůli kterému vlastně vůbec začal tento proces eh, rekoncipování Evropy a to je jak z, euro, eh, jak z eh, krize eura. Tak, jak bylo patrné na dnešním setkání, musíme si uvědomit, že ESM a také fiskální kompakt byly považovány za nutné nástroje pro současnou dobu, abychom nějakým způsobem se prozatím vymanili z krize. Ale je zřejmé, že bude potřeba tyto nástroje nějakým způsobem nově upravit a integrovat je do evropského institucionálního rámce, abychom překonali problém který způsobilo eh, vlastně veto nebo odmítnutí Británie a také české vlády. Evropský parlament, jak se zdá, nebyl příliš dotčen těmito novými nástroji, ale tyto nové nástroje zároveň nabízí určité možnosti Evropskému parlamentu, příležitosti vytvářet politiky a mít vliv na věci, na které zatím Evropský parlament eh, příliš vlivu neměl. Není to eh, tedy pouhá hrozba nebo hrozba pro Evropský parlament, ale je to příležitost eh, uchopit demokraticky něco, co zatím bylo příliš v rukou vlád. proto vás vyzývám, využijte této nové příležitosti. Článek 125 ovšem tady byl zmíněn jako určitá překážka, pokud nedojde eh, se ke změně eh, smlouvy a ustanovení 136 by bylo problémem pro ESM a jeho působení. Ano, ehm, je tady velmi rozšířený klasický názor, eh, že doložka o ne- pomoci, neposkytnutí záchranných opatření je překážkem, ale chtěl bych také připomenout, že existují i jiné názory, eh, které eh, hovoří o tom, že tato doložka nezakazuje dobrovolné, dobrovolnou pomoc mezi státy a nevylučuje poskytování eh, úvěrů eh, státu, který je v problémech. Pouze se vlastně vyloučí to, že jedna země eh, ponese zodpovědnost za problémy druhé země, nebo evropské instituce ponesou zodpovědnost a budou muset řešit problémy jiných zemí. Eh, a je to také určitý signál pro trhy a banky. Buďte opatrní, pokud poskytnete členskému státu peníze, tak nebudete moci tyto peníze získat zpět od nějakého jiného členského státu nebo od evropských institucí. To nemusí být nutně to stejné, protože eh, doložka o nezáchraně, eh, ta by vlastně říkala, nesmí tady být, nebo kde by, kde by bylo řečeno, že členské státy se nesmí vzájemně pomáhat. Eh, toto by ovšem mohlo být také řešeno eh, před německým ústavním soudem, možná také před soudním dvorem. A pokud bude jednomyslný názor, že ESM eh, je v rozporu s 125, e tak bychom mohli mít problém. Dlouhodobě jsem přesvědčen, z dlouhodobého hlediska bude potřeba integrovat mechanismy fiskálního kompaktu do evropského institucionálního rámce a vytvořit skutečnou eh, fiskálně a hospodářskou politiku eh, evropskou, což by neznamenalo, že všechny eh, eh, rozpočtové pravomoce budou odejmuty členským státům. Znamenalo by to, že vyvodíme důsledky z toho, že rozpočtové rozhodnutí v jednom státě může mít eh, dopad na rozpočtovou autonomii jiného členského státu. Jsem přesvědčen, že Eh, minulost a eh, krize eura ukazuje, že to tak je. Eh, Řecko, kdyby Řecko mělo jinou rozpočtovou politiku, tak bychom nebyli ve stejné šlamastice, jako jsme v současnosti. Kdyby Německo mělo jinou ekonomickou a fiskální politiku, tak bychom nečelili těm problémům, které máme v Itálii, Španělsku, Řecku Takže toto vyplývá z národních politik a nebylo k tomu přihlédnuto. Jsem přesvědčen, že autonomie se nestratí tím, že část národních rozpočtových kompetencí se integruje na evropské úrovni, ale možná, že díky tomu budeme schopni eh, řešit problémy eh, které dnes řešíme mnohem lépe na evropské úrovni. Byl by to vlastně, bylo by to vlastně takové plus. Mám tady hm, další připomínku, druhou. Mám jich dohromady pět. Toto je otázka specifických sekcí evropských institucí pokud jde o ekonomickou, rozpočtovou a fiskální politiku eurozóny. Nebo otázka zkrátka je, jestli bychom měli Evropský parlament rozdělit a říci, pokud se bude diskutovat o otázkách eurozóny a o euru, tak se do toho bude zapojovat pouze tato část parlamentu a, do, a nebo se rozdělí mandát pardon, nebo se eh, to rozdělí tak, že od pondělí do eh, středy se bude diskutovat o obecných otázkách Evropského parlamentu a ve čtvrtek a v pátek by se diskutovaly pouze otázky eurozóny. My impression was... Tedy hovořili by pouze poslanci, kteří jsou, pochází z zemí, které jsou členy eurozóny. A já mám tento dojem, s tím by měli mnozí velké problémy. Protože idea společenství Evropské unie jako společenství by tímto byla silně narušena. A také tento politick, ten politický mesianismus, který se zde stejně zmiňuje, a totiž to, že existuje jedna Evropská unie, která sdílí společný úděl, která je něco společného, Děkuji mnohokrát panu profesorovi Pernisemu. Již nám nespívá příliš mnoho času. Vyjádřit si přeje pan Dav, který pokud chcete položit krátkou otázku, tak máte prostor. Pak bude moci ovšem odpovědět pouze jeden, jen jeden z našich řečníků. A potom bude mít slovo na závěr naší schůze pan kolega Carkovský. Prosím, pane Dafe. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se vyjádřili a chci říci, že my, kteří jsme tady byli, jsme velmi ocenili toto setkání, ale myslím si, že musíme i nadále usilovat eh, o vypracování, navržení nějaké zprávy, něčeho, jako je vláda, kde by tam byli ministři a další úředníci, kteří by Eh, tedy jednali tak, jak od vlád očekáváme. Dokud něco takového nevytvoříme, tak nebudeme mít eh, tak budeme mít tady jenom parlament, který vlastně lidé neuznávají za skutečný parlament a který nejedná tak, jak lidé očekávají, že by měl jednat. Doufám, že tady zazněly stimuly k tomu, aby ta vláda dělala to, co si přejeme a to, co zatím se nedělo. Potřebujeme vládu, eh, která by utvářela průmyslovou politiku a ne, eh, ne udělala pouze půjčky. Potřebujeme něco, co by utvářelo skutečnou rozpočtovou politiku a nezabývala se pouze výdaji a aby tedy byly generovány také příjmy. Potřebovali bychom eh, společnou ekonomickou politiku a ne pouhou koordinaci národních eh, ekonomických politik. A potřebujeme, a to možná nakonec bude to nejdůležitější, potřebujeme vládu, která povede demokratickou politiku. A tady nehovořím pouze o interinstitucionální eh, vyváženosti nebo re, eh, retorických eh, závazcích pro demokracii nebo k demokracii, ale mělo by to být tak, že budou, bude brána vážně Eh, ta nová dimenze evropských politik. Grazie. Se qualche... Děkuji. Pokud si dnes ještě přeje něco podotknout jeden z našich odborníků z dnešního dopoledne či z dnešního odpoledne, prosím, máte možnost. Přeje si ještě někdo vystoupit? opačném případě bych udělil slovo panu kolegovi Carkovskému, aby za náš parlament a za náš výbor schnul dnešní den. Pan Penis, pan profesor to tady velmi dobře schrnul a asi by nemělo smysl, abych to tady příliš eh, dále protahoval, ale alespoň několik eh, několika slovy schrnu to, co jsem si vzal z této diskuze. Eh, uznáváme, že události nás jaksi předbíhají, protože v tuto chvíli vlastně se vyjednává a měli bychom se snažit využít eh, tedy ty možnosti, které poskytují smlouvy a dále bychom se měli snažit zachovat mimořádnost evropského projektu, protože to je naše největší silná stránka, nejsilnější stránka navzdory obtížím a dále bychom se měli snažit hájit integritu evropských institucí, což, jak jste slyšeli, nebude jednoduché. Musíme umožnit pružná více úče, víceúrovňová řešení, aniž bychom eh, podkopali eh, některé důležité aspekty, budeme se snažit toho držet a potom eh, máme takovou uh, uh, polskou, uh, polskou romantickou tradici z 19. století a um, Diskutovali jsme tady o různých věcech a řekli, dohodli jsme se na tom, že potřebujeme dát lidem viditelnější volbu a já jsem byl rád, že jsem vás všechny mohl si vyslechnout všechny vaše zajímavé eh, návody postupu. A eh, potom eh, Mark Twain uvedl, že pokaždé, když se nacházíte na straně většiny, tak byste se měli zastavit a zamyslet. Já vám velice děkuji za to, že jste přišli mezi nás, že jste se s námi podělili o vaše úvahy. My k tomu bez pochyby přihlédneme a odrazí se to v našich dalších textech. Děkuji, také já děkuji všem našim hostům a pro mě osobně to bylo velice stimulující, velice podnětné a musíme se zamyslet nad všemi věcmi, které tady zazněly, budeme je muset ještě dále rozvést a, a děkujeme za e, všechny e, tyto důležité příspěvky. Všem děkuji a doufám, že se uvidíme. Dobře.